Takže vysvětlení hlasování. Nejdříve ke zprávě pana Ferdera. Jedná se o trh eh, s finančními nástroji. A dávám slovo panu Polčákovi. Jednu minutu, prosím. Tuto zprávu podpořil. Jedná se o finanční instrumenty v obchodní praxi já se přiznám že takhle asi nemohu. i would like to wait if is it possible. rád bych počkal pokud je to možné děkuji.

hovořit. Ještě stále máte slovo, pane Polčák. Můžete minutu. To se týká rovněž též, též zprávy pana Ferbera. Já jsem ji podpořil. Platí to též, co jsem řekl předchozímu bodu. Děkuji. Děkuji, výborně. Paní Makovej, prosím, minutu. A... Ano, tak eh, nyní tady máme nařízení a také směrnici Evropské unie. A jedná se tedy o povolování investičních fondů na regulovaných eh, finančních trzích. Jedná se také o notifikaci a povinnost výkaznictví. Eh, bez této nové regulace nebylo by možné zajistit dostatečnou transparentnost a proto je důležité zajistit eh, právní jistotu. A eh, neumožňovat další spožďování implementace této směrnice. Jedná se o transparentnost, efektivitu a také vyhýbání se zneužívání. Děkuji a nyní budeme hovořit o zprávě paní Hojbuch. Pan Maulu má slovo. Jednu minutu, prosím. Credo che sia un provvedimento che va la giusta Vážení kolegové, já myslím, že se jedná o text, který jde správným směrem. Jedná se o alianci pro eh, zabezpečování potravin. A to je něco, co musí provázet naši Evropu. Naše Evropa je bohatá na typické produkty eh, v této oblasti. A určitě je to velmi důležitá osa budoucnosti. Děkuji paní Megines, Minutu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem podpořila tuto zprávu Především tam, kde eh, volá potom, aby eh, státy přijaly závazná opatření proti eh, tomu, aby se zemědělská půda dále rozmělňovala. Je dobře, že zemědělství se stalo teď, dostalo teď do předí, protože je to otázka bezpečnosti, je to eh, vítaná zpráva, jsou tady také eh, další aspekty, technologie, které by země měly či neměly eh, používat. Měly by ovšem mít na vybranou a neměli bychom my tady v tomto směru nějaká omezení ustavovat. Zemědělská politika by měla být taková, aby farmáři měli e, znalosti a nástroje pro to, aby zajistili e, potravinový řetězec v plné síle. Pan Makovej na jednu minutu. Vážený pane předsedo, děkuji. Velká organizace NAFSN, která bude Eh, tímto způsobem financována, umožní zemědělcům v Africe se rozvíjet a bude to zaměřeno také na všechny země, kde zemědělství je zastaralé a eh, nekonkurenceschopné. Chceme pomoci Africe, aby nežila v bídě a aby bylo možné tam vytvářet pracovní příležitosti a aby bylo možné také praktikovat korektní ceny. Co se týče zemí G8, chtěla bych je požádat, aby se snažili podporovat zemědělce na místě. E, různí partneři e, by se měli zapajovat do rozvíjení zemědělství a mělo by docházet k spravedlivému rozdělování bohatství. Pan Kelly, děkuji. Děkuji, já jsem sám dobrovolně pracoval před několika e, lety v té oblasti zemědělské a viděl jsem tu Uh, chudobu, viděl jsem ty potřeby, proto také vítám tuto zprávu a podporuji, aby EPP hlasovalo pro uh, tento text. Je potřeba uh, pomoci tomuto sektoru a lidem, kteří v něm pracují a nepochybně i nadále budu podporovat iniciativy, které podporují eh, lepší život lidí v subsaharské Africe. Musíme podporovat i místní ekonomiku, eh, rodinné farmy, malé eh, majitele pozemků a inkluzivní zemědělství, které podporuje to zemědělství eh, nízkoprahové a v malém rozsahu a v tomto směru podporovat další rozvoj zemědělství v subsaharské Africe. Děkuji. Teď je tady práva Stolian, zpráva Stolian, paní Makovej, prosím. Eh, mulțumesc. Falsificarea pesca... Děkuji mnohokrát. Co se týče padělání, výkaznictví a účetnictví v jednotlivých podnicích ohrozuje stabilitu a bezpečnost země. Proto potřebujeme používat mezinárodní účetní standardy a to stejným způsobem v jednotlivých členských státech. Jsou to jasná pravidla, která se dají dobře implementovat a mohou být také snadno prověřeny. Tyto standardy existují a existuje také rada, která se zabývá rozpracováním těchto standardů. Víte, že Evropská unie tam má 14 jako největší pláce, který přispívá do té, tohoto orgánu. A v parlamentu musíme tedy pravidelně prověřovat eh, tyto standardy. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní zpráva pana Van Orden. Pan Pospíšil žádal slovo, prosím. Zdá se, že pan Pospíšil zde není. Takže paní Makovej na minutu. Vážený pane předsedo, vytváření eh, skup, seskupení eh, v Nigerii, v Sahelu a v této oblasti eh, změnila klima v této oblasti. Členské státy Mm, poskytují 2 miliardy eur na eh, mírovou situaci v Africe, proto členské státy z tohoto hlediska situace v Sahelu jsou nejdůležitějšími přispěvovateli k mírové stabilizaci je nutné zajistit transparentnost v rámci těchto evropských misí, ale zde potřebujeme ještě informace ohledně používání těchto peněz, které mají být používány na mírovou situaci. Tyto finanční prostředky nejsou kontrolovatelné a nevíme, co se s nimi konkrétně děje. Chceme tedy větší transparentnost, chceme transparentnější účetnictví. Africká unie by měla převzít větší odpovědnost za bezpečnost v Africe. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Kelly. Minuta. Děkuji, pane předsedo. Já nemám žádný problém eh, s tím podpořit tuto zprávu společně eh, s celou eh, frakcí, pokud jde o mírové operace v Africe za podpory OSN a Africké unie s přispěním Evropské unie. Zpráva hovoří o tom, že OSN je hlavním ručitelem mezinárodního míru, má nasazeny přes 200 tisíc vojáků po celém, po celém světě. Hlavní mechanismus pro spolupráci s Afrikou eh, to je nástroj pro eh, podporu míru. Nicméně tento program trpí finančními nedostatky, což má eh, dopad na provádění strategie třeba lépe zacílit podporu a zlepšit postupy rozhodování. Zpráva zvažuje pokud jde o EPF, vytvoření silnějšího partnerství mezi EU a Africkou unii do budoucna. Děkuji. Děkuji, pane Kelly. A nyní zpráva eh, kolegy Šizak. Paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Můžu být velice stručná. Jménem výboru pro zemědělství vítáme eh, tuto věc. Pracovali jsme s kolegy z INKA a ukazuje se, že víc jak 600 členů našeho parlamentu se domnívá, že potřebujeme více aktivity pro to, abychom zabránili nekalým praktikám eh, v tom potravinovém řetězci. To je jistě výrazný signál i směrem k Evropské komisi. Nikdo z nás nemá k dispozici nějaké ideální řešení, ale všichni jsme identifikovali problémy, které existují pěstují tu nerovnováhu eh, mezi jedněmi na tom eh, konci řetězce a výrobci na straně druhé. Je tedy zapotřebí konat a doufejme, že komise to vyslechne a bude reagovat. Děkuji. Dalším je pan Maulu, ovšem není přítomen, takže paní López Mermelo je hned za ním. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o zprávu o nekalých praktikách v potravinovém řetězci. Mě třeba posílit postavení zemědělců a chovatelů, pokud jde o manipulativní cenové praktiky velkých potravinových řetězců, což je možné jedině cestou závazných opatření. Kolísání cen, klesání příjmu zemědělců, to znamená obrovskou hrozbu pro agropotravinový sektor. Zneužívání distribučních řetězců to je záležitost, ke které dochází také díky společné zemědělské politice, která posílila kompetence mezi zemědělci, umožnila deregulaci a liberalizaci Eh, při celosvětových transakcích. Právě toto jsou podmínky, které byly vlastně záměrně vytvořeny a ovlivňují zemědělské trhy, vytvořily nerovnováhu, která má strukturální povahy. Je to nerovnováha mezi velkými distributory a drobnými zemědělci. Je potřeba začít uh, podporovat eh, zemědělce. Pouze pokud eh, přeskoumáme SZP tak, že se bude více soustředit na produkci a bude nabízet eh, dlouhodobé záruky, jedně tak můžeme situaci změnit. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Někov. Na jednu minutu, prosím. Vážený pane předsedo, co se týče těchto nekalých eh, postupů, eh, které se praktikují, tak musíme konstatovat, že brání rozvinutí eh, výroby potravin. Existuje celá řada problémů, které byly mezi dobí identifikovány a tyto problémy právě vedou k destrukci velmi důležitého odvětví. Tyto nekalé obchodní praktiky způsobují obrovské škody pro zemědělce a způsobují úpadky eh, mnoha zemědělských eh, usedlostí. Proto je mimořádně důležité, aby se zde nastolily správné vztahy mezi výrobci, a dalšími subjekty je nutné v dostatečné lhůtě proplácet faktury a je nutné tímto způsobem zajistit lepší zemědělství, lepší zásobování potravinami v Evropské unii. A domnívám se, že jsme přijali dobrá opatření. Paní Šogor, minutu. Hovoří pan Šogor. Eh, já souhlasím s touto koncepcí a domnívám se, že v potravinových řetězcích je nutné bojovat proti těmto nekalým obchodním praktikám a to v rámci právních opatření. Na trhu dochází k velké manipulaci ze strany distributorů, eh, což způsobuje potíže malým výrobcům. Malé a střední podniky jsou eh, motorem Evropské unie. Ty jsou pilířem výroby potravin. A proto nemůžeme přenechávat tyto systémy eh, tržní hře, musíme regulovat tento trh. A proto je u nás eh, důležitý princip ochrany spotřebitelů a přístup k těmto potravinám musí být jednoduchý a transparentní. Musíme tedy zajistit rovnováhu ve vztazích. Paní Makovej, prosím. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co se týče nekalých obchodních praktik, ty představují velký problém a musíme je zastavit. Zpráva komise z roku 2016 konstatuje, že tyto nekalé praktiky jsou eh, praktikovány na všech úrovních patrovinového řetězce. Jsou tady nevyvážené situace mezi příjmy zemědělců a chováním distributorů. Eh, trpí především malí výrobci, malé a střední podniky. Tyto malé a střední podniky představují prakticky více než 90 ekonomické struktury v EU a jsou také nejzranitelnější z tohoto hlediska. A proto se dostávají do obtížných situací z hlediska těchto nekalých praktik. Nemohou přežívat, nemohou odolávat tomuto tlaku a nemohou se dostatečně rozvíjet například v přeshraničních postupech. Takže není zde aplikován princip otevřeného trhu. Musíme se zasadit za pravidla, aby se zastavily tyto postupy. Pan Kelly, prosím, jednu minutu. Děkuji. Já jsem zase hlasoval eh, se svojí frakcí k této zprávě. Je to velice zajímavá zpráva. Nekalé obchodní praktiky. Ano, je to třeba řešit, je třeba zhodnotit situaci kolem těchto postupů a e, také výrobcům potravin a distributorům zajistit adekvátní ochranu proti těmto nekalým e, e, praktikám. Je to také otázka určitých obav a strachu, které tady přetrvávají. A e, otázkou je, zda by tady e, měl existovat harmonizovaný přístup na unijní úrovni či nikoli. A nakonec e, jsme se rozhodli v naší frakci, že se budeme držet myšlenky dobrovolného režimu, která, který umožňuje se vyhnout neférovým postupům a umožňuje ochranu proti nim. Děkuji, pane Kelly. A teď je před námi zpráva McIntyre. Eh, pan eh, Maulu tady není, takže na řadě je paní McGuinness. Prosím. Omlouvám se, pane předsedo. Eh, mám slovo? K této zprávě především bych chtěla upozornit, na odstavec 74, kde se hovoří o analýze založené na rizicích a důkazech. A my e, v parlamentu se musíme e, zabývat tím, co je analýza e, rizik a co je takzvaná hazard analysis. Také chci ještě kolegyním a kolegům připomenout odstavec 33, kdy komisi žádáme, aby se zabývala také těmi otázkou plemenitby metody a těchto eh, technik. Měli bychom pracovat eh, na eh, této, v této oblasti, protože musím říct, že v minulosti jsme neměli nějakou informovanou a skutečně dohloubky jdoucí debatu ohledně těch nových technologií v této oblasti a toto je situace, která už nemůže dále trvat. Děkuji vám, paní McGuinness. Na řadě je pan Někov na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nepodpořil tuto zprávu, protože my se ocitáme v právním výdu, vide, váku. A e, vytváří se tady mm, podmínky pro nejasnosti a vydávají se nesprávné signály pro občany. To je charakteristika této zprávy. Také nepodporuji E, postavení a stanovisko komise z hlediska rizik e, ohledně zavádění nových technologií a nových postupů. Zemědělská oblast nám zajišťuje vše. My se musíme zabývat rostlinou a živočišnou výrobou a v této oblasti se zabýváme riziky a to neodpovídá právnímu prostoru, kterým disponuje Evropská unie. My musíme vytvářet trvalé udržitelné modely ve prospěch životního prostředí a našich občanů. Děkuji. Nyní má slovo na minutu pan Kelly, prosím. Děkuji. Poptávka po potravinách globálně roste a očekává se, že dále poroste do roku 2050 o 70 Proto zdravé potraviny jsou hlavní výzvou pro současný budoucí svět. E, zvýšení poptávky po potravinách, snižování e, sem e, disponibility půdy, nedostatek vody, noví škůdci. Toto jsou problémy, které kladou obrovský, eh, obrovské nároky na současné zemědělství. Nové technologie tedy mají potenciál sehrát velice důležitou roli při zvyšování produktivity a udržitelnosti zemědělství, což by mělo zemědělství umožnit eh, se s těmito problémy vypořádat. Je velice důležité, aby zemědělství bylo dostatečně funkční, životaschopné, živé a tak bylo schopné se vypořádat eh, se všemi problémy irské společnosti byly vždy v popředí, pokud jde o uplatňování nových technologických řešení. Kombinace eh, vysoce eh, eh, moderních technologií v rámci zemědělství umožnilo nasazení řady inovativních zemědělských postupů. Děkuji. Děkuji, pane Kelly. Nyní přestupujeme ke zprávě Hujtema. Pan Majlu tady není v zasedacím sále, takže paní Torres Martinez, prosím, děkuji pane předsedo. Evropské zemědělství tomu nehrozí nedostatek inovací, ale smlouvy o volném obchodu, o kterých se vyjednává za zády občanů. Španělští zemědělci jsou technologicky nesmírně vyspělí, přesto mm, krachují mm, kvůli nerovné distribuci bohatství. Evropa musí upřednostňovat e, takové situace, aby podpořila inovace v zemědělství ale toto není jediná cesta, to je mýtus. Jediné naše bohatství pramení z půdy, z lidské práce. Krize, současná krize v zemědělství poukazuje na krizi ekonomického a produkčního modelu. Je potřeba změnit tento model, který preferuje pouze obrovské investice, ohrožuje současné zemědělství Musíme uvažovat o důstojné budoucnosti pro náš venkov, pro naše zemědělce i občany. Pan Jakov. Pan vážený pane předsedo, já jsem tuto zprávu podpořil. Jsem přesvědčen, že trvalé udržitelné využívání zdrojů zemědělství má klíčový význam je důležité zajistit potenciál také z hlediska využívání mořských zdrojů pro zlepšení zemědělské oblasti. To je velmi důležité v oblasti Černého moře. Tam můžeme využívat těchto zdrojů jako hnojiv, a také zde je potenciál pro biozemědělství a to může mít velmi dobrý vliv na stav půdy. Apeluji na bulharskou vládu, aby vytvářely podmínky, které by umožnily také využívat sedimentů v Černém moři. To je totiž dobré řešení a dobrá investice ke zlepšení zemědělství. Mnohokrát děkuji. Paní Koraca Bild, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také podpořila toto volání po modernizaci evropského zemědělství. To je nejlepší způsob, jak získat konkurenceschopnost na globálních trzích a plítvání s eh, jídlem a s potravinami se musí znovu dostat na pořad dne. Je také důležité opravdu využívat to, co vyprodukujeme. Stovky, stovka milionů tun potravin e, přijde vníveč každým rokem v Evropě. To je něco, co je nepřijatelné. Eh, zabraňme plitvání s jídlem. Je kampaně, které se hlásím. Potřebujeme eh, v tomto směru být v čele a pracovat se všemi, kteří tvoří petravinový řetězec a každý z nás musí se podílet na té odpovědnosti, musíme změnit životní styl a přístup eh, k jídlu. Jistě je také zapotřebí zvýšit povědomí, vyměňovat nejlepší možné postupy, sbírat E, důkladněji údaje a stanovit si jasná pravidla. Plítvání s potravinami, pane předsedo, to říkám závěrem, je naší společný, společnou výzvou a zabránit tomuto plítvání je nutné. Děkuji, pan Kelly, na minutu, poslední řečník. Děkuji, pane předsedo. E, neměl jsem problém s tím hlasovat pro tuto zprávu. Je to obdobné jako s tou poslední zprávou o zemědělství. Jde o to rozvíjet udržitelné zemědělství, zlepšit ekonomické perspektivy výrobců Eh, udržitelná výroba a rozvoj nejsou navzájem eh, v rozporu. Musíme ovšem eh, se držet těch základních prerogativ a podporovat také menší a střední velké podniky, které jsou zásadní, podpořit také rozvoj a výzkum Nejde jenom o e, produkci ve velkých farmách, ale je třeba se zaměřit i na malé výrobce. Zemědělští producenti i v těch znevýhodněných oblastech musí mít možnost e, těžit z výzkumu a e, je třeba si uvědomit, že u nás v, v mém obvodu je to zvlášť patrné. Děkuji. Tím eh, končím dnešní eh, dopolední jednání. Pokračovat budeme v 15 hodin.